paní Delvo. Příští zasedání se koná zítra. Pozor, budeme začínat už v 8.30. Zítra 18. dubna. Program je k dispozici.